podporovat a zavazovat také ve jménu Charty základních práv Evropské unie. Děkuji, pane předseda. Grazie, onorevole kolega. Děkuji, vážený kolego. Kolegové, chtěl bych vás informovat, že zde máme delegaci ze Senátu a Malajského parlamentu. Vítáme je velice srdečně. Tuto delegaci vede senátor Datovom Pomeng, který je předseda Malajského senátu. Chtěl bych vám připomenout, že vztahy mezi Evropským parlamentem a Malajským parlamentem jsou velice plodné. Malajská společnost je velice živou společností, je to země se vzkvétajícím hospodářstvím a hraje velice důležitou roli v asociace jihoazijských národů v ASEANu. Takže vítám zde kolegy z Malajského senátu a doufám, že eh, vaše návštěva zde eh, vám přinese mnoho dobrého. Takže nyní dvě minuty, pan Brok. Pane předsedo. Vážená komise, paní předsedkyně rady.